Madame Grasle est-elle Ptám se, zdali paní Grasle je připravená. You have to knock. Yes. Mes chers collègues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, kdyby vám to nevadilo, tak bychom přišli k práci. Budeme pokračovat. Paní Grase se ptám, zdali je připravená vzít si slovo. Madame la présidente, vous avez la parole. Paní předsedkyně, máte slovo ohledně nových pravidel, která se budou vztahovat k unijnímu rozpočtu. Omlouvám se, pane předsedo, vy jste mě překvapil, nemyslela jsem, nemyslela jsem si, že už jsem na řadě. Omlouvám se, budu pokračovat v Němčině. Finanční nařízení, respektive změna finančního nařízení tento zprávu jsem dokončila s lehkým spožděním, momentálně se nachází v překladu. K dispozici máme již eh, anglickou verzi, která byla rozdána členům. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 18. ledna a 20. ledna budeme debatovat o předložených pozměňovacích návrzích. Hlasovat budeme 5. února o návrhu zprávy a o stanovisku a pak budou probíhat trialogy. Dostali jsme dvě stanoviska, jedna od AFETu, od CD, pan Elok vypracuje stanovisko, a, promiňte, tedy od AFETu a potom e, od výboru pro rozpočtovou kontrolu. Tam vypracoval stanovisko kolega Tamáš Deutsch, já jsem s oběma e, navrhovateli hovořila a zohlednila jsem to, co si myslím, že je třeba zohlednit. Je práce pracovní skupiny na přípravu doprovodných e, delegovaných aktů již začala parlament se účastnil prvního kola vyjednávání v září a v říjnu, což byla technická úroveň. Pracovní skupina bude pokračovat ve své práci, až dohodn- se dohodneme s radou na cíli finančního nařízení. Nyní tedy k návrhu komise. E, finanční nařízení, to je předmět revize, se, pod, se musí přizrůvit novým směrnicích, směrnici o koncesích a směrnici o zadávání veřejných zakázek. Členské státy měly dva roky čas na to, aby tyto směrnice implementovaly. Proto je proto musí mít hotová revize finančního nařízení v roce 2015, tedy musí, promiňte, v roce 2016 a musí stoupit platnost. Klíčová je zde zadávání veřejných zakázek. Komise při navrhla přepracování pravidel, navrhuje kratší lhůty, více transparentnosti také pro systém EPO, Kurumen, tedy pro elektronické zadávání veřejných zákazen, chce více flexibility a totiž možnost dodatečné změny smluv, což je věc, kde, která se nelíbí eh, kontrolářům eh, ve výboru pro rozpočtovou ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, ale my si myslíme, že by, to, že by ta možnost zde mohla být právě v případě velkých eh, zadávacích řízení řízení. Eh, cílem komise je dále to, aby na základě stávající centrální databáze těch, kteří byli vyloučeni ze zadávacího řízení, to jsou ti, kteří podváděli nebo ti, kteří zadali špatné informace v zámci zadávacího řízení. Tyto subjekty mají být um, v databázi, do které pak má mít přístup každý, kdo zachází s evropskými penězi, tak aby se nám ne, permanentně nestávalo, že lidem, subjektům, kteří nás podvedli, eh, eh, poskytujeme další a další peníze. Tato databáze je proto velice závažná, ale je to také velice komplikovaná věc a já již několik let pracuji na této databázi a i nadále má velké slabiny. Předložila jsem pozměňovací návrhy a ráda bych krátce představila. Já doufám, že to je poslední změna finančního nařízení, před takovou tu větší pravidelnou revizí, takže to je poslední možnost eh, opravit problémy, které vyplynuly z uplatňování finančního nařízení a také opravit chyby, které v něm jsou. Proto jsem předložila pozměňovací návrhy, které jdou nad co, co navrhuje komise. Číslo dvě. Zde navrhuji, abychom měli pravidla pro uznávání nevládní organizace která má být uznána za mezinárodní organizaci. O tom dříve svobodně rozhodovala komise, ale nyní je důležité, aby to bylo přesně definováno v aktu přenesené pravomoci, tak abychom se vyhnuli tomu, že některé organizace nebudem, že nebudou, že se jim nedostane spravedlivého zacházení, nerovného zacházení, k čemuž se již stává. Tedy chceme aby organizace, které mají přímý přístup k penězům, aby tyto organizace tedy e, byly, pokud jsou klasifikovány jako mezinárodní organizace, aby to bylo spojeno s přesnými kritérii, aby tam tedy nepanovalo pouze to kritérium, hlavně, že je to jednoduché. Dále číslo 23, to se týká e, absolutoria pro soukrom, partnerství soukromých eh, soukromého státního sektoru, což je výsledek posledního kulatého stolu z 13.11. Bylo to velice komplikované, velmi obtížné, ale nyní jsme předložili něco, pomocí čeho se nám doufám podaří zajistit to, že budou spokojeni všichni. Další pozměňovací návrh se týká interního auditního servisu komise a přes předkování veškerých informací Evropskému parlamentu, tedy ne, aby parlament dostával pouze určité vybrané informace. Eh, opra- poznávací návrh 11 eh, zavádí článek 107, je to nový důvod pro vyloučení účasti za zadávacího řízení a tak toto chtěla i organizace Transparency International. 13 posiluje práva parlamentu na in- informace při rozhodování výboru o tom, které organizace budou zařazeny do databáze a firmy, ale z, důvodu ochrany údajů to komise nezveřejňuje na internetu. My ovšem máme právo přesně zjistit, k jakým rozhodnutím došlo. 14 zavádí možnost, pokud dojde ke korupci a financování teroristických aktivity, obchodu s lidmi a tak dále, je možnost eh, takovéto kandidáta vyloučit z výběrových řízení až po dobu čtyř let, respektive v určitých případech i navždy. Eh, zřizuje se takový panel, který bude mít pravomoc vyloučit skutečně doživotně takovýto subjekt. Dále 16. Tady máme sankční mechanismus pro české státy, které nedostály svého závazku spolupráce s komisí na této databázi. Škody, které takto vzniknou v rozpočtu Evropské unie, bude muset zaplatit ten konkrétní dotyčný členský stát. To je, myslím, velice důležité, protože bez této negativní podítky nebudeme mít spolupráci. 21. Zde chci, aby i finanční nástroje, aby i pro ně platili ty důvody pro vyloučení jednání, například eh, podvody a další jednání. 22 se týká Evropského účetního dvora a jeho zvláštních zpráv. Zde na přání účetního dvora jsme zavedli zrychlení kontradiktorního postupu a zavedení eh, závazku, který bude mít komise, že tedy bude muset reagovat na problémy, se kterými přijde účetní dvůr, bude se mu muset soustředit, eh, namísto toho, aby komentovala pouze celkovou zprávu. Tento návrh pravděpodobně ještě sama přepracuji. A řekla jsem hlavnímu účetnímu komise, že se s ním ještě jednou setkám a prohovořím to s ním a že se také pokusíme nalézt společné řešení. Jde mi o to, aby to velká časová prodleva, kterou momentálně máme, je to více, může to být i několik měsíců, než dojde k přijetí zvláštní zprávy a než to zase dostaneme my, tak také trvá a nám jde o to, aby se ta lhůta zkrátila. To je tedy to číslo 22, které já pravděpodobně ještě přepracuji. Ještě jsem bohužel neměla čas hovořit se všemi, ze kterých jsem hovořit chtěla a měla. Některé pozměňující návrhy přebírají ustanovení, které se týkají toho mechanismu vyloučení, tak jak to má komise v aktu přenesené pravomoci. A jde o to, aby to z toho aktu přenesené pravomoci šlo přímo do finančního nařízení, protože to jsou práva, které se přímo týkají práv hm, zemí, článek 18, eh, 16 a další rada byla toho mění. Eh, stejného jako my a my jsme si říkali, ano, mohli bychom to takto přímo přejmout, aniž bychom o tom vlekle jednali. Některé další pozměňovací návrhy se snaží ještě vyjasnit text komise, odstranit nejasnosti či přizpůsobit tento text stávajícím právním aktům a to proto, že návrh komise je již poněkud starý. Jsou to návrhy číslo a nyní to přečtu a prosím o eh, spolupracovníky, asi dnes to zapíšou. Je to jednička, pětka, sedmička, devítka, desítka, dvanáctka, osmnáctka, devatenáctka a dvacítka. To jsou tedy technické změny. Pane předsedo, z mé strany je to vše. Ráda bych ještě podotkla, že možná ještě sama předložím ten či onen další pozměňovací návrh a to proto, že povaha věci je taková, že bychom se měli pokusit právě nyní co nejlépe upravit eh, tu databázi, ale není to vůbec jednoduché. Já tady ty před, přizpůsobovací návrhy, které, se kterými přišla Transparency International, já jsem je tedy převzala, zahrnula, ale mám tady právníky a další, kterých jsem se ještě ptala na jejich názor a čekám na jejich reakci. A jsem ochotná poskytnout legislativní stopu, pokud by tedy někoho zajímalo vlastně odkud přišly, od koho konkrétního přišly ty pozměňovací návrhy, které jsem já převzala. To je tedy ode mne vše. Děkuji. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Děkuji za informace o těchto možných zlepšeních v návrhu směrnice, aby byla jasnější představa o zadávání veřejných zakázek a aby byla zajištěna transparentnost a eh, samozřejmě také je tady otázka toho, zdali by měly být vyloučeny firmy, které ne, eh, platí, ale aby Evropa mohla takovéto principy zavádět, tak by sama měla platit včas své vlastní závazky. Chci poděkovat ještě jednou paní předsedkyni eh, Kresle za eh, zprávu a její představení. Eh, pozměňovací návrhy je možno podávat do 8. ledna a 20. ledna dojde k výměně názorů. Následně 5. února se náš výbor vysloví k pozměňovacím návrhům a k takto pozměněnému textu. Nikdo si nechce vzít slovo? A omlouvám se. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Budu hovořit rumunsky. Chci říci, že tato zpráva je velice dobře sepsána je tady několik aspektů, které bych si dovolil ještě zdůraznit v té finální verzi. Nejprve transparentnost. Měli bychom asi více v těch našich pozměňovacích návrzích zdůraznit princip transparentnosti. Za druhé, pokuty. Hodně se o nich hovoří. Hovoří se o tom, že by měly být placeny pokuty, protože někteří nerespektují platné normy. Je ovšem třeba jasně hovořit o tom, jaké ty, eh, ta, jaká ta penále jsou, v jakých případech je možno je aplikovat. Kdyby to bylo jasnější, bylo by to lepší. Hovoříme o maximální eh, lhůtě pěti let pro eh, implementaci těchto sankcí, ale jak tomu je, jaké typy sankcí můžeme uplatňovat a jaké další eventuálně v nějakém dalším, delším období, kdy povolit veřejnost dívají na eh, zadávání zakázek. A teď eh, ten externí audit. Eh, jak to vypadá? Kdy vlastně se provádí audit interní a kdy externí? Je to prostě celá řada pozměňovacích návrhů, které bychom mohli vypracovat společně. Jde o to, abychom měli určitou kontrolu nad finančními zdroji, eh, takzvanými veřejnými. A myslím si, že takovýto pozměňovací návrh by tuto kontrolu mohl výrazně usnadnit. Je na nás, abychom viděli, jakým způsobem vypracovat takový pozměňovací návrh, abychom následně mohli deňovým poplatníkům také lépe vysvětlit, jak byly eh, prostředky využity, jak byly použity, jak byl také respektován zákon. Další myšlenka Eh, databanka. To je dobré, to je určitě něco, co můžeme podpořit. Ale je třeba se podívat na to, jak ti, kteří budou eh, uvedeni v této databance, tam jsou uvedeni na základě korektních, eh, ne, objektivních kritérií, protože by nebylo dobré, aby příjemci, kteří tam Eh, aby ti, kteří se tam nedostali, mohli být eh, těmi, kdo pak budou eh, jaksi spochybňovat oprávněnost těch či druhých v té databance. Pan Gajer je další. Děkuji, pane předsedo. V minulém volebním období jsem měl to potěšení být stínovým zpravodajem za socialisty a e, společně s Inge Gressle jsem pracoval na finančním nařízení. E, Společně, bok po boku, jsme na tom pracovali a byli jsme v různých trialozích, v různých jednáních a věnovali jsme se tomuto velice technickému, ale zároveň velice důležitému tématu. A protože jsem velice napjatě naslouchal všem slovům, ale Inge na jednom místě mám závažné pohyby, to je, pochyby, to je ta 22, pokud jsem to pochopil správně. E, já si myslím, že tato klauzule, která dává všeobecné možnosti účetnímu dvoru, respektive to omezení, možnosti reakce komise, já s tím mám problém. V posledních pěti letech jsme často viděli tu či onu zvláštní zprávu účetního dvora, která byla vše jiné, všechno než nekritická. A nemyslím nekritická v tom smyslu, že by účetní dvůr nekritizoval komisi, ale Například i výbor pro rozpočtovou kontrolu, jak si kritizoval zprávu účetního dvora. A já si myslím, že si musíme jednu věc uvědomit velmi dobře. My jako Evropský parlament, výbor pro rozpočet a pro rozpočtovou kontrolu, my jsme politickými grémii, tedy pokud já vše, co doporučuje účetní dvor, pokládám za vytesané do kamene, a po, chci to používat pouze jako nástroj, a tak já prostě chápu tvůj podměňovací návrh, tak ho musím interpretovat jako nástroj pro kritiku komise, tak vlastně okleštím naše výbory o možnost politického stanoviska. A i na účetním dvoru může, může nemusí vše probíhat úplně správně, můžou tam mít lidé, kteří mají velké problémy s politikou komise a já jako zvolený poslanec mám tu svobodu to vidět ale úplně jinak. Například přímo přímá rozpočtová pomoc pro rozvojové země. To by bylo takové jedno heslo. Na to je možné pohlížet různými pohledy. Já tady nechci zacházet do detailu, ale chci konstatovat toto. V této věci na, v tomto botě mám zcela jiný názor, například než účetní dvůr. A v minulosti to účetní dvůr často formuloval prostě absolutně jinak než já, jak to chápu. Účetní dvůr není pouze auditor, a komise rozhodně ne, je také politická. Já si myslím, že čtenáři zpráv účetního dvora, já si přeji, aby bylo co možná nejvíce, by měli možno, mít možnost hodnotit i politické hodnocení práce komise. A pokud to takto omezíš, jak toho plánuje, tak tím také omezíme uh, vlastně ty zvláštní zprávy pouze na to, že budou mít pouze pohled technicko-auditorní a tak to budou kritizovat komisi z tohoto pohledu a my vlastně odejmeme komisi možnost politické reakce a politického jednání. já si myslím, že to není správné a proto prosím, aby si šla ještě jednou do sebe já si skutečně myslím, že komise má mít právo na to, aby mohla argumentovat politicky. Jsme politické grémium, jsme 100 rozpoznat, zda politický argument komise eh, je pravý, anebo zda je nám jak pouze předkládán pro forma, nebo zastřel něco jiného. To si myslím, že jsme schopni poznat. A neměli bychom tady mít jakousi rovnost zbraní mezi oběma institucemi, respektive měli bychom ji zachovat a neměli bychom dávat výhodu účetnímu dvoru, protože i zde jsou lidé, kteří z přesvědčení se snaží něco vlastně politickým způsobem zničit, protože s něčím nesouhlasí. A tady já jako poslanec bych rád si vyhradil to právo, abych mohl já sám kriticky posoudit doporučení e, soudní, promiňte, účetního dvora a podívat se na to, co si o tom myslí komise. Madam. Eh, Paní Grasle, chcete na to reagovat? Chcete odpovědět oběma eh, kolegům, kteří vystoupili a samozřejmě při vědomí toho, že až do 8. ledna můžeme podávat eh, pozměňovací návrhy a následně také diskutovat 21. Eh, ledna. Kaž, eh, určitě za každou cenu budu velice stručná, pane předsedo. Kolega, vy jste říkal, že nebudou sankce, když dojde k vyloučení z databáze, ale budou tresty právní sankce, pokud členský stát, eh, a týká se to podvodu, korupce a tak dále, vystaví trestní sankce. Ano, EU nemůže, ale vyloučení z dalších zakázek eh, ve kterých hrají roli evropské peníze. To je vlastně jediná sankce, kterou plánujeme. A toto vyloučení je samozřejmě důležité. Tato da, za, databáze zavazuje členské státy, aby konzultovali tuto databázi v případě veřejných zakázek, tedy aby bylo jasné, že ti, kteří nás podvedli, eh, protože ti se mohou také například ucházet o zakázku ve členském státě. posud se to týkalo pouze jedné firmy, protože ty postupy jsou velice komplikované, ale proto je tady otázka, eh, co tady vlastně funguje v této velice velké rozmanitém komplexu. Nesmíme tuto otázku podceňovat. Já jsem na té databázi strávila skutečně velké množství času a doufám, že to, co máme nyní na stole, bude eh, fungovat lépe, než co jsme plánovali do posud. My jako parlament jsme tu databázi prosadili v roce 2006 v rámci reformy pod finským předsednictvím, pokud se na to ještě někdo vzpomíná. A od té doby se tomu věnujeme. A byla to věc, kterou rada nikdy nechtěla, proto to také nikdy nefungovalo, ale momentálně existují některé členské státy, které nás již lépe podporují, takže můžeme se učinit jakýsi druhý pokus. A není to triviální záležitost, je to skutečně vysoce závažný problém. To, co říkáte, ano, doposud byly problém, byl problém, byla problém právě ta soudní rozhodnutí a nyní účetní dvůr, pozměňovací návrh číslo 22. Já jsem o tom přemýšlela dlouho. Náš problém je to, že účetní dvůr dostal velice špatné známky od národních účetních dvorů v té tzv. peer review. A to proto, protože účestní dvůr dostává předepsáno velmi detailně, jak on jako auditor má zacházet s tím, s kým, koho audituje. A to nemáte v žádné jiné národní legislativě. Takovéto předpisy, které by tak omezovaly účetní dvůr, dokonce mu pře, je mu předepsáno, jak má, že má, jak má publikovat názor komise. Tedy to, co my si představujeme a prodiskutovali jsme to s účetním dvorem, je to, že samozřejmě účetní dvůr má zájem na to konzultovat komisi a zapojit ji do nějakého způsobu kontradiktivního postupu a také další instituce do tohoto zapojit, když se tedy debatuje o výsledku auditu. Takže bude tam kontradiktorní postup, ano. Ale momentálně tento postup trvá velice dlouho. Než zodpoví komise, na to má dva a půl měsíce. A to je problém, Ty, těch dva a půl měsíců. My tedy říkáme, na celý postup máte 2,5 měsíce a pokud chcete odpovědět, musíte odpovědět do 2,5 měsíců a zase účetní dvůr má 2,5 měsíce na to, aby to zveřejnil. Já nechci, aby otázka auditu a kontradiktorního postupu zapojení komise byla využívána k tomu, aby se ty zvláštní zprávy prostě oddalovaly. Na stole máme aktuální příklad. Existuje zvláštní zpráva o šetření programu eh, pro venkovský prostor, toho, proč je tam tak vysoká míra chyb chybovosti. A protože komise tyto výsledky nechce, tak ten celý postup oddaluje měsíc po měsíci. Měsíc za měsícem to oddalují a říkám, tohle nejde. Proto je třeba dostat oběma stranám. Já tady nevidím ten problém s tím jsou rovností zbraní, protože i učitní dvůr, jemu jde o to, aby to také probíhalo dobře. A proto si myslím, že bychom mohli zkrátit tu lhůtu. Momentálně my jako zákonodárce vydáváme celou řadu detailních předpisů, říká to ta peer review a říkají to také Národní účetní dvory. Říkají tedy, proč vy účetní dvore si to necháváte líbit, vždyť vám to odejímá věrohodnost. A pokud chceme, aby účetní dvůr byl věrohodný, tak z toho musíme vyjmout vše, co vlastně jde tím směrem, že si dnes všichni myslí, že účetní dvůr a komise jsou pod jednou dekou, že prostě dělají společnou věc. A to si myslím nechce nikdo. Myslím si, že musíme posílit pozici účetního dvora vůči tomu, koho oni kontrolují. A to je cílem mého pozměňovacího návrhu. A samozřejmě můžeme to ještě podrobně prodiskutovat, jak bude vypadat konečná forma, ještě to není dořešeno. I účetní dvůr doufal, že tam toho bude více než já, jak jsem to předložila. Takže je možné se na to ještě podívat a celé to přepracovat. Jen chci zdůraznit, že naší roli musí být to, že posílíme důvěryhodnost a věrhodnost účetního dvora. Proto musíme odstranit ten postup, který detailně účetnímu dvoru předepisuje, jak se má kdy ke komu chovat. To je tedy můj cíl. Pokud má někdo nějaké dotazy, kritiku, podněty, budu ráda a budu ráda, když se sejdeme a promluvíme si o tom. Eh Výborně, tak to je pozvání, které jistě nezapadne. Asi u toho bychom to mohli e, skončit, co se týče e, Eh, návrhu a na řadě je teď pan Taran, eh, který bude hovořit o dohodě o partnerství mezi Unií a Senegalskou republikou v oblasti udržitelného rybolovu. Děkuji vám, pane předsedo. Svém. Ano, opravdu musíme dokončit dohodu o rybovolu se Senegalskou republikou. a, podí, a, a abychom k těm problémům, které máme s rozpočtem, ještě nevytvořili další problémy, ale jde zde o 9,61 milionů, to je tedy e, e, e, dopad na rozpočet. A co mohu, co mohu dále říct? Jde o tonáž, tu nějaká 14 tisíc tun a 2 tisíce Eh, dalších eh, druhů ryb, které jsou omezené, takže to je tedy eh, užiteč nebo po, po, přijatelné zvýšení, aby nedošlo k ohrožení výskytu. Jde zde o limit tonáže i plavidel, která zde loví. Pokud jde o mořské štiky, tady je to trochu eh, eh roz, eh, eh, eh, rozporuplné, ale každopádně eh, Evropská unie je, eh, může vylovit eh, přebytek a vychází to z regionální báze. Já si myslím, že to je ten nejproblematičnější aspekt této dohody. Ale není to problém nakonec našeho výboru, ale výboru pro rybolov. A dále bych doporučoval, aby eh, rozpočtový výbor eh, dal pozitivní hodnocení této dohody, protože opravdu eh, dostáváme hodnotu za peníze že jsou zde určité myšlenky, které nemůžeme zahrnout do toho stanoviska z hlediska našich eh, pravidel. Když se podíváme na dohodu o rybolovu, tak vidíme, že zde nejsou sankce eh, týkající se plavidel, která nerespektují eh, omezení týkající se možného výlovu a to by se mělo objevit tyto sankce. Pokud jde o neplnění, tak komise by se měla zaměřit na neudělování eh, licencí eh, eh, pravidlům zemí, která neplní pravidla. Máme zde v rozpočtu položky, které se vzhledem k, k Eh, ke změnám k přesunům v rozpočtu zdvojnásobily, eh, vzhledem k převodům zdvojnásobily a zde máme snížení v mělkých vodách, eh, zde máme referenční tonáž, která se uvádí v dohodách a neodpovídá to skutečným výlovům, které jsou až třikrát větší než tonáž a vlastně za to eh, platí daňoví poplatníci. Přitom by měli platit majitelé těch eh, plavidel rybolovných. Takže bychom eh, neměli dovolit, aby taková dohoda tedy vstoupila v platnost. 18. prosince je lhůta k předložení pozměňovacích návrhů no a kdybyste dovolil, navrhnul bych hlasování o návrhu v lednu 2015. Les Pozměňovací návrhy se mohou předložit do 9. prosince a tato zpráva se bude přijímat 19. Eh, ledna v tomto výboru. Takže, dámy a pánové, máte nějaké připomínky eh, k této zprávě? Takže pan Gajer eh, nyní bude hovořit o agentuře EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva. Děkuji, pane předsedo, velice rád. Já jsem studoval historii a když se podívám na osud evropských agentur, tak pomýšlím na šlechtické bastardy ve středověku. Ty byly také přivedeny na svět jaksi s potěšením, ale když pak byly na světě, tak za ně nechtěl být nikdo odpovědný a byli spíše všem na obtíž. CEPOL, to je Evropská policejní akademie, která má zajišťovat společné školení policejních eh, orgánů 28 členských států, tak aby mohli lépe spolupracovat v oblasti přeshraničního potírání zločinu. Tato agentura má velice smutný osud eh, po několika velice smutných letech eh, v Velké Británii byla agentura CEPOL přestěhována. V minulém volební období jsme o tom intenzivně diskutovali a byla to debata, která probíhala spíše podél linií jednotlivých výborů než podél linií jednotlivých frakcí, protože výbor pro rozpočet a výbor Kokobu byl toho mínění, že CEPOL by měl být umístěn v Hágu a že příslušný výbor proto je výbor, eh, to byl výbor Libe, měl jiný názor. Proč Hág? protože nizozemské hlavní město je sídlem dalších dvou agentur, kteří eh, mají docidění s policejní spolupráci v eh, oblasti trestní, což je Eurojust a Europol. A my jsme si, vlastně jsme doufali, že toto přemístění povede k jistému zjednodušení, když budou v jednom městě, že tam budeme mít synergetické efekty a že to povede k značným úsporám. Ale milé kolegyně, milí kolegy, Slové v EU je to vždycky tak, v neděli se požaduje, aby se šetřilo a když přijdeme s návrhy, jak ušetřit, tak jsou všechny špatné. Tedy nakonec skončila ta agentura v Budapešti, což je také krásné město, ale vlastně ten náš nápad, jak ušetřit, byl tímto jaksi dán vníveč. Nyní máme nový právní základ, má dostat CEPOL nový právní základ, my k tomu máme vyjářit naše stanovisko. Úkoly CEPOLu se měnit nebudou ani interní organizace, výstavba. Takže naše stanovisko může být velice stručné, protože jsem předložen pouze několik málo pozměňovacích návrhů, Jejich cílem je to, aby CEPOL v budoucnu co možná nejúžeji spolupracoval s dalšími orgány a pokud tady máme ty další agentury, které se týkají policejně dní spolupráce ve vzdálenosti několika tisíce kilometrů, tak chceme i navzory tomu zajistit, aby ta spolupráce byla dobrá. A pak jsem si dovolil he, takovou jednu věc, že jsem nazval Budapešť provizorním sílem. Já se vám omlouvám, pane Dojči, to není útok na Maďarskou republiku. Já jsem si tak jak si dovolil trošku šťouchnout do toho a popíchnout a připomenout, že my máme jiný názor na to, kde by mělo být cílo této agentury. Já vím, že jiný výbor, výbor Libe je proti, ale já jsem to chtěla potrhnout, že my jsme chtěli něco jiného a dokázali jsme to podpořit argumenty, které ale vůbec nebyly špatné. Děkuji. Děkuji vám, pane Gejere. Má někdo nějakou připomínku či otázku? Nikdo? Tak si jenom upřesnit, že Prosím, promiňte. Děkuji, pane eh, předsedo. Eh, já eh, bych si přála, abych byl interpelován vždy takto zdvořile jako zde byl bych si přál, aby e, Maďarsko bylo interpelováno takto zdvořile e, a obřadně i v každodenním styku, ale to není to, co jsem vám chtěl říci. Z rozpočtového hlediska je e, dost obtížné to, co, pochopit to, co nám pan Gajer teď uvedl a co je uvedeno v jeho návrhu stanoviska jako pozměňovací návrh. Tady jde o určitý přístup e, v tom smyslu, že sídla evropských agentur by měly e, být výsledkem, či jejich umístění by mělo být výsledkem jakéhosi e, plánovacího procesu. A Zdá se, že podle některých eh, tady nedochází k úsporám a eh, já musím říct, že sdílím myšlenku, že bychom možná mohli opravdu eh, slučováním, přibližováním agentur hodně prostředků ušetřit. Tady jde o principiální přístup, ale dnes o principy nejdou, nejde. Dnes nejde o nějaké ekonomické strategie. Návrh Evropské komise tkví v tom, že si stanovuje určité e, jiné cíle. E, e, Rada a parlament se rozhodli, že SEPOL a Europol nebudou fúzovat. Možná, že se nám tento nápad líbí, či naopak ne. Každopádně SEPOL se vzdálil z Velké Británie a parlament našel nové sídlo. Jde o Maďarsko, jde o Budapešť z rozpočtového hlediska se dá říct, že budeme moci ušetřit Budapešť vyhrála, dalo by se říct, výběrové řízení eh, v radě, eh, protože také mimo jiné dala na deset let k dispozici Sepolu nutnou infrastrukturu. A tato infrastruktura byla právě 6. listopadu před měsícem slavnostně otevřena a Eh, musím říct, že se přitom opravdu ušetřilo eh, tímto přestěhováním. Eh, opakuji, deset let nebude muset Unie vydávat peníze na toto zařízení, na toto na tu, toto vzdělávací instituci SEPOLu. Takže z hlediska rozpočtového, z hlediska e, právního i ten, ten pozměňovací návrh, který byl předložen, je nepřípustný, protože rozhodnutí již bylo přijato. A každopádně Europol a Sepol mají e, definitivní sídla v tuto chvíli. Tento pozměňovací návrh by eh, chtěl měnit eh, ten definitivní statut eh, sídel obou agentur. A protože jsme nenašli nějaké globální řešení pro agentury, tak je tomu tak, jak tomu je a sídlo v Budapešti, opakuji, nám zajišťuje poměrně výrazné úspory a domnívám se, že je moudré e, e, pro Sepol si toto řešení ponechat. Jinak samozřejmě e, podporuji veškeré návrhy, které se týkají agentur a jejich umístění a které jdou eh, cestou úsporného a racionálního přístupu, ale to, co tady zaznělo, tento návrh není tímto návrhem. Děkuji, rozprava je otevřena, bude se odehrávat eh, v jiném výboru, protože Libe si vyslechne zpravodaje 11 prosince. Co se nás týče, pozměňovací návrhy je nutno předložit nejpozději do 16. prosince a na rozpočtovém výboru budeme hlasovat 19. nebo 20. ledna příštího roku. Výbor Libe bude hlasovat, a to ještě musí být potvrzeno v únoru a přijetí na plenárním zasedání e, přijde, až e, bude situace zralá, to znamená někdy koncem února nebo v průběhu března. Nikdo další nežádá o slovo k tomuto bodu, k tomuto návrhu. Tím uzavírám diskuzi a dostáváme se k hlasování. Nejprve e, k zprávě Gerarda Depre, rozpočet na rok 2014, oddíl 3, transfery, převody. Eh, mám to znovu představit, pane předsedo? Ano, prosím, pane zpravodaj. Děkuji vám za vaši laskavost, pane předsedo. Budu nejprve hovořit o převodu číslo 42. Mám to potěšení, že mám pro vás dvojnásobnou dobrou zprávu. Nejprve paní Gressle, která měla námitky a chce navíc nějaké informace od komise, e, tyto e, informace dostala a je spokojená, což nám umožňuje, abychom hlasovali již dnes. Za druhé, k obsahu toho, co bude provedeno s těmito finančními prostředky. Dovolte, abych vás seznámil s dvěma skutečnostmi nové, e, nová webová stránka komise, velká novina, už nebude pouze uvádět ten vnitřní, eh, toho vnitřního eh, organizačního pavouka, ale bude se skutečně soustředit na očekávání eh, těch uživatelů. Já to beru jako velice užitečnou a pozitivní zprávu. Takže komise se bude moci obracet k, různým, eh, k různému publiku ve jeho vlastním jazyce. Takže to jsou dobré zprávy vzhledem k tomuto převodu číslo 42. A teď převod číslo 37, velmi významný převod, je to víc jak 4 40, 237 246 eur Jedná se o úspory eh, administrativní činnosti a jsou to peníze, které budou převedeny na eh, Erasmus Plus, politika dopravy. Takže ukazuje se, že uvnitř rozpočtu eh, tady jsou určité šance převodu velmi pozitivních. Třetí převod, je to převod číslo 53, 1,27 či 1 milion 27 tisíc. Jedná se o e, peníze na období 2000-2006 e, a e, jsou to tedy peníze, které se vztahují k zeměpisným, pardon, zemědělským zárukám. A teď vyzývám kolegy, zdali by se chtěli něco zeptat. Vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme k těmto třem transferům, těmto třem převodům hlasovat pouze jednou dohromady, takže prosím eh, eh, hlasování zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, nikdo zdá se, zdržel se někdo hlasování, nikdo, dva se zdrželi hlasování, takže tyto převody jsou tímto schváleny a já doufám, že rada je schválí rovněž. Paní Olmeyer, k ostatním oddílům rozpočtu 2014 je tady ještě několik dalších. Já mám také ještě něco. Máte, mám převod 55, říká pan Dupre. Chci jenom prezentovat 55. Eh, to se týká eh, politiky v oblasti budov. Možná, že by to mohla předložit paní Holmajer. V Lucemburku v budově Jean Monnet byl shledán asbest, což je nebezpečné. Paní eh, Olmajer se k tomu jistě vyjádří mnohem lépe než já. Ano, dostaneme se k tomu, až budeme u nemovitostí. Paní Olmajer, prosím. Also wir könnten das Thema Gebäude, die Téma budov Komise nám ještě poskytne jednotlivé údaje. Jde o, tedy o budovu Jean Mode, Mone, která bohužel již není bezpečná z hlediska asbestu a ohrozuje, těžce ohrožuje zdraví eh, pracovníkům, kteří tam pracují. Takže bohužel budeme muset vzít obrovskou finanční částku pro to, abychom nalezli přechodný, přechodné prostory pro ty pracovníky Eh, do doby, než budeme mít novou budovu Jean More, nemůžeme tyto pracující nechat v této budově, protože jinak by byly vystaveni skutečně závažnému ohrožení zdraví. A ještě do příští schůze obdržíme detailnější informace. Ale říkám vám ještě teď, převod bude nutný, když je to drahé. Nemůžeme tam eh, ty pracovníky nechat v této budově, to prostě nejde. Dříve se stavěly budovy tak nějak se zacházelo velice volnomyšlenkově s asbestem, který je v, ve stěnách a všude uvnitř budově. Není možné tam ty pracovní nechat ještě další tři roky. Nejsme, máme z toho radost, je to nešťastná záležitost, ale nemůžeme to změnit. Musíme vzít prostě tuto obrovskou sumu a vydat ji, pane předsedo. Když to srovnáte s součástkou, o které ještě musíme vyjednávat se členskými státy, tak se pravděpodobně zhrozíte, ale nám to nepomůže, lidi tam prostě nemůžeme nechat. A tím se dostávám, pane předsedo, k jednotlivým převodům, jejich hodně budu postupovat rychle, to je Evropský soudní dvůr, ten uspořil energii a přeje si 485 tisíc pro to, aby mohl zlepšit oblast softwaru a počítačového zařízení. Je to tedy soudní dvůr Evropské unie, nevím, podle, pochodu. mám to tady uh, předříkávat jednotlivě, nebo to mám pospojovat podle jednotlivých institucí, pane předsedo. Tedy výbor regionů, ten má ještě, ještě několik převodů, výbor regionů si přejde navýšit svůj rozpočet na cesty, a tyto peníze převzít jiné rozpočtové poločky, kde zbývá 150 tisíc, co by bylo možné. Dále si přejí zlepšit technické zařízení o 45 tisíc. Dále by si chtěli zlepšit budovy, jedná se o určité elektroinstalace, e, systémy vytápění, které si přejí vylepšit tím, že budou mít centrální systém vytápění, který bude používat plyn, bude to ekologičtější a budou platit méně za vytápění, je to asi 150 tisíc eur, dále chtějí posílit své kapacity v oblasti IT, to je opět software a eh, udržba jejich vybavení, tady potřebují 148 680 eur. K tomu patří takzvaný portál pro členy, tak aby členové výboru regionu měli lepší přístup ke všem informacím a ke všemu, co potřebují. Dále zapojení manažera, manažera dokumentů v rámci intranetu a dále dopad je to záležitost, kde jde o to, že dokumenty se již nebudou rozdělovat písemným způsobem, ale že to bude elektronickou cestou. To je více než 800 tisíc a dále si přejí v jiné oblasti a týká se to rovněž technických zařízení a instalací, které chtějí posílit a potřebují na to 27 1420 a poslední, co si přeje výbor regionů, to je větší částka, 925 tisíc, pochází to z původně eh, vyšší indexace index pro personál, oni to již nyní nepotřebují a proto chtějí odebrat tuto částku a chtějí zaplatit určitá opatření, která se týkají roční dovolené. Chtějí to vyřešit již tento rok, aby příští rok měli určité volné prostředky na indexaci nákladů a další věci. Proto chtějí tedy letos 925 tisíc použít proto, aby je převedli, protože jim jaksi zbývají. Pak eh, Evropský parlament, to je veliké množství převodů, o kterých budeme muset rozhodnout. Například budova KAT. Rozhodli jsme se ji nezahrnout do rozpočtu, ale tu celou ramasáž použít proto, abychom veškeré faktory v této oblasti adekvátně zaplatili, je to 71 milionů, které musíme převést. Měli jsme velké štěstí u přechodných nákladů, to byly například náklady na asistenty, které jsou nižší, než jsme předpokládali, o značnou částku nižší. Pak máme náklady na, na členy, kde máme také úspory. Celkově 38 milionů pouze z oblasti přechodných nákladů, které se nemusely realizovat. Zbývající část pochází z jiných rozpočtových položek. Znamená to tedy, že nebudeme si muset brát téměř žádné dluhy. To je velice dobrá situace. Budeme moci faktury zaplatit hned. Nemusíme si brát uh, úvěry pro budovu kat. takto jsme se již domluvili, že se chceme vydat touto cestou. A dále výbor, tedy hospodářský a sociální výbor, promiňte, oni si také přijí. jak si vylepšit určité budu, věci v oblasti budov a udržby zařízení a softwaru a tak dále. Ta suma je 989 eh, tisíc, trochu více než toto. A dále ombudsman, ten si přeje transfer 155 tisíc ještě se na to musím <laughs> sama podívat. Ty peníze pochází z překladů a publikací a chtějí tím pokryt hlavní potřeby, které se týkají platů v důsledku přizpůsobení platů. Prostě musí um, tam zajistit tu indexaci platů ve výši 0,8, doplatit ji v rámci těch platů a to oni pokrývají právě pomocí tohoto transferu. Takže já jsem se snažila co, co možná nejvíce to schrnout. Klachty. Jasnost eh, a rychlost, eh, to si zaslouží potlesk. Paní Grasle. Vous avez la parole. Máte slovo. Poněkud nepřekvapilo, když tady vidím, že u parlamentních asistenců zbylo 12, zbyly 12,2 miliony, protože nám se vždy říká, že tady nemáme vůbec žádné peníze na navýšení příspěvku na sekretariát. A já potřebuji další asistenty, takže nevím. Děkuji. Merci. Děkuji vám. Krátká reakce. Toto byla položka, kterou už v roce 2015 nebudeme mít. To byla položka, která byla zamýšlená proto, že pokud tady vzniknou dodatečné náklady pro členy parlamentu asistenty, kteří budou odcházet, že se to z toho pokryje, ale většina asistentů byla znovu zaměstnána, proto to nemohlo být správně naplánováno. Nemohli jsme vědět, že 90% asistentů se nám vrátí zpět, mohlo to být pouze 40 či 50%. Příští rok se budeme věnovat příspěvku na sekretariát, na asistenty, máme to pevně naplánováno, je to součástí naší agenty ale ta částka, ta přechodná, nebude již k dispozici v rozpočtu na příští rok 2015. Děkuji. Nějaký další dotaz? E, co tam ještě zbývá k zaplacení? Mohu se zeptat, kolik se tedy ještě peněz musí financovat e, na budovu KAT po tom transferu, co tam ještě bude chybět? Ráda bych to věděla. Myslím si, že chybou je nedělat rozpočet, to už jsem několikrát říkala, a že tady neustále navyšujeme příliš vysoko prostředky na určité rozpočtové položky a pak to tady nějakým způsobem přesouváme. Eh, jsme, chováme se trošku jako rada s Residence Palace. Já si myslím, že takto ztrácíme právo kritizovat ostatní, když eh, a pokud bychom je chtěli kritizovat za to, že vlastně nám přesně neřeknou, co potřebují. No já si jenom říkám, pokud jde o ten první návrh, který se zabývá bezpečnostními otázkami eh, o asbestu, tak možná bychom o tomto měli hlasovat odděleně od ostatních záležitostí. Über Jean Monnet stimmen wir heute gar nicht ab o Jean Monnet, o této budově dnes vůbec hlasovat nebudeme. Bon. retirez votre demande de votre séparément. Takže Konrad Adenauer, co tam ještě zbývá k financování, paní kolegyně? Budova KAT se teprve staví a my se stavíme, snažíme ji zajistit financování v reálném čase a zejména se snažíme to zafinancovat z těch nižších částek. My jsme ten rozpočet pro budovu masivně seškrtali, přesně dodržujeme tento finanční plán, tak jak ho schválil výbor pro rozpočet i po své návštěvě Lucemburku. A chci jasně říct, aby nevzniklo nedorozumění. V našem rozpočtu nemáme ani jednoprocentní míru chybovosti. A to v roce, kdy jsme měli volby a kdy jsme měli celou řadu nejistot, faktorů, které jsme nemohli odhadnout a museli jsme to nějak zapracovat do rozpočtu. Proto si myslím, že ta míra je velice dobrá, ta kvota, že velice dobře plníme náš rozpočet. Ale řekli jsme si, že ty prostředky, které budou k dispozici, využijeme proto, abychom si nemuseli brát žádné úvěry a nemuseli platit úroky, abychom to celé dále nezatěžovali. Já vám ráda ještě na příště přinesu tu tabulku. Již třikrát jsme to obdrželi velice přehledně a já vám to velmi ráda znovu poskytnu k dispozici. Příští rok to bude, myslím, 55 milionů či 54. A nyní vlastně vidíme, že můžeme zaplatit 71, tak to, to už je velký, velký podíl. Ano, dostáváme se na 100 86 milionů, což je 40 celkových nákladů. Takže jsme na e, cestě e, k tomu, že budeme zhruba z poloviny mít projekt financovaný. Dobře? Takže co se týče rozpočtové Eh, jasna, eh, nebylo by úplně marné, když jsou tyto, eh, takovéto operace zahájeny, je zapracovat do rozpočtu. Jestli jsem to dobře dobře pochopil, tak ano, je to určitý převod, ale těch 71 milionů, tady hrozná zima, ne? Nezdá se vám, tady se asi šetří s teplem už jsem si musel vzít šálku, protože je mi chladno. Bon, eh, Takže eh, budeme šetřit, abychom mohli financovat budovu Konráda Adenauera. Je to jasné. Každopádně eh, myslím, že už jsme všichni dost informováni a můžeme hlasovat. Můžeme hlasovat o všech těch převodech en bloc. Eh, Eh, nevidím, že by se tomu někdo stavil na odpor, takže kdo je pro eh, tyto převody, které paní Olmajer předložila, děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Aha, jeden hlas proti. Kdo se zdržel? Tři se zdrželi. Takže máme kladné hlasování k těmto převodům. A teď politika v oblasti nemovitostí. Zřízení eh, recepce pro návštěvníky Evropského parlamentu v Bruselu, pro naše hosty. Paní Olmeyer. Um Dnes půjde o zásadní souhlas. V roce 2014 máme náklady 2,656 milionů Jde tedy o zásadní rozhodnutí, které jsme my jako výbor v podstatě již dvakrát dali a schválili jsme to. Ale některé strany se na nás obracely a ptali se, proč to bylo jaksi ohodnoceno jakožto důvěrné, pravděpodobně proto, že ty výdaje ještě nejsou vydány a my jsme nemohli jasně říci, jak to tedy finančně plánujeme těm, o které půjde, protože oni by se podle toho zařídili a my chceme eh, postupovat tak, aby to bylo optimální, proto jsme tedy eh, dnes sekretariátu a kolegům eh, rozdali ty nejdůležitější informace a údaje. Jde o to, že tady chceme mít nový trakt pro návštěvníky, protože máme obrovské problémy, když přijíždějí autobusy s návštěvníky, ohrožuje to osoby, které musí uprostřed silnice v dopravě vystupovat z těch autobusů. My to víme již tou dobu, proto jsme tedy začali plánovat zde v budově Atria e, nějakou jistou takovou novou formu příjezdu pro návštěvníky. Má to být 320 metrů čtvereční ta plocha. Pro návštěvníky tedy a pak ještě dalších 110 metrů čtvereční, kde by se mohl a další prostor, kde by se mohl zdržovat, 310 metrů čtverečních, dobře víte, kolik autobusů sem přijíždí a jak částečně stojí na ulicích, silnicích před eh, branami parlamentu, kde musí skutečně vystupovat ve velice nepříznivé dopravní situaci. Musíme to změnit. Již dvakrát jsme to z rozpočtového hlediska jasně potvrdili. Je to výšku výdajů, která má zůstat stejná jako je to v těch plánech. Takže potřebujeme dalších 170 metrů čtverečních, kde budou vystupovat ti lidé, pak potřebujeme plochy, kde budeme mít archívy, to by bylo dalších 160 metrů čtverečních a pro technická zařízení ještě 90 metrů čtverečních dodatečné plochy. Chceme také zohlednit odpovídající ekologické aspekty, chceme zlepšit bezpečnost, Momentálně lidé eh, musí velice dlouho čekat u těch eh, rentgenů bezpečnostních. To také není dobré, musíme to urychlit, protože to komplikuje život návštěvníků, ale také kolegům, poslancům a jejich asistentům. Je to tedy proces zadání veřejné zakázky. Tak toto probíhá. Celkové náklady 5,2 milionů. My jsme se na tom již takto dohodli, ale na rok 2014 je nutné splatit 2,656 a příští rok 2,44, 2,44 miliony, tak abychom skutečně mohli mít řádné místo, kde budeme přijímat naše návštěvníky. A pak přijde druhý krok, že budeme provádět ta přizpůsobení v tom dosavadní traktu pro návštěvníky, chceme tam mít určité konferenční sály. Bude to v rámci sanace budovy PHS, která je již asi 30 let stará, momentálně s tím se bojí odpovídající problémy. S tím ovšem začneme později. Nyní tedy se vědujeme budovy Atria, to musíme zrealizovat během příštích dvou let, abychom se poté mohli věnovat těm dalším věcem. Proto vás prosím, abyste povolili těch 2,2 miliony 650 tisíc pro rok 2014 a pak ty 2 miliony 444 tisíc na rok 2015. Pokud má někdo nějaký dotaz, prosím. Děkuji. Kdo si žádá slovo, prosím? Pane předsedo, děkuji. To, co právě řekla paní Holmajerová, zní rozumně. Z obsahového hlediska, myslím, tomu nemůžu nic vytknout, ale přihlásila se o slovo proto, já jsem nová poslankyně a také jsem stínová zpravodajka. A pro mne je poněkud udivující, že e, ta situace ohledně informací, to je přece velice citlivé rozhodnutí, protože se týká rozpočtu parlamentu a takováto rozhodnutí podle mne musí být přístupná i politickým skupinám, aby je mohli včas přeskoumat. Předpokládám, že ostatní politické skupiny také neměly tyto doklady k dispozici. Já jsem je obdržela až včera po mém výslovném vyžádání. Bylo to naskenováno, je tam PowerPointová prezentace kterou můžu využít pouze, když si ji vytisknu a není digitalizována a já jsem s tím si tedy, mě to tedy moc nepomohlo proto. A já si tedy myslím, že bychom měli mít při nejmenší možnost to ještě jednou prodiskutovat. Bien, sur l'urgence, madame. Takže, co se týče časových dispozic, paní Almeja. Můžeme to přesunout na příští týden, ale jedin, jeden problém, který se s tím projem, je to, že je třeba to celé do, vyjednat do konce roku. Máme tedy, jsme v časové tísni, ano, k jedné chybě. Došlo mě nikdo dodnes nenahlásil žádného stínového zpravodaje. A dopůl jsme měli takový úzus mezi námi, že prostě ty doklady byly pokládány za důvěryhodné a proto byly dávány k dispozici pouze stínovým zpravodajům. Kolega Maňka to zná velice dobře a také další kolegové, kteří se starali o budovy. Pokud e, to dostanou stínoví zpravodajové, tak můžeme ty dokumenty poskytnout, ale ty jsou skutečně důvěrné. Pokud bychom je zveřejnili, tak bychom vlastně tím ovlivnili, či mohli ovlivnit Eh, veřejné výběrové řízení. Bylo by to absurdní. Proto jsou to důvěrné údaje, proto to má k dispozici pouze zpravodaj a stínový zpravodajové. Ty částky byly potvrzeny již dvakrát. Na těch částkách neměníme vůbec nic, nezvyšujeme, neznišujeme, máme to v rozpočtu, je to započítáno, naplánováno, na rozdíl od budovy KAT to tam bylo zaplánováno do rozpočtu. ale ti, kteří jsou zde noví, ty to tedy ještě neví, neví, že je to již pevně naslávno, naplánováno v rozpočtu, žádná částka se nebude překračovat, vezme se to z toho plánovaného rozpočtu, na částce se nic nemění, my tady pouze dokončujeme to plánování, na kterém jsme se dříve již dvakrát dohodli. To je vše, co tady činíme. Pouze nemůžeme veřejně hovořit o detailech. To můžeme pouze mezi sebou, protože kdybychom to tady zveřejnili, tak ohrozíme toho plánování. Já prosím o pochopení, že není možné, aby to probíhalo veřejně. Ano, došlo ke chybě v tom smyslu, že mi nikdo neoznámen ani jednoho stínového zpravodaje. Já jsem tedy měla pocit, že žádný není. Ráda běru na vědomí, že mám konečně stínového zpravodaje, protože mě je také milejší, když se setkám eh, před, předem se stínovými zpravodaji a mohu to s nimi prodiskutovat. To je postup, který jsme měli vždy. Ale upozorňuji tedy na ten časový tlak, není to nic nového, je to rozplánováno v rozpočtu, dvakrát jsme to potvrdili, není to prostě musíme potvrdit s konečnou platností. Paní, Paní. Poněkud jsem zmatená, mám otázky, proč musíme rozhodnout o něčem, co je již jasné? Já přeci nemůžu rozhodnout o něčem, když neznám obsah. Tam jsem proti, odmítám to. Paní Holmerová, bylo to dáno k dispozici? Ano, bylo. Dokument byl dán k dispozici. Paní Gresle, nemám z toho dobrý pocit. Byla jsem člen, zvolená členkou parlamentu a ne jakožto uh, spravodajka či stínová zpravodajka? jsem prostě poslankyně, tak to jsem zvolená, mně se to ten postup nelíbí. Eh, paní Holmenová, o, bylo to dáno k dispozici všem poslancům, členům výboru. No, jak již bylo řečeno, já bych velice ráda ještě jednou to prohovořila, možná tedy na schůzce stínových zpravodajů, já nevím, zda to bylo komunikováno či ne. Velmi ráda bych tedy se do toho ještě trochu zapracovala. Já mám prostě pocit, že tady nemůžu schválit něco, když to když ten obsah dostatečně neznám toho, o čem rozhoduji. Proto navrhuji, abychom to odsunuli na naši příští schůzi, příští týden a hlasovali až pak. Paní Hormajová, Paní Almerová nám řekla, že se musíme vyjádřit eh, do konce prosince. Pokud to uděláme příští týden, tak to snad nevadí. Aby DG Inlo mohlo říct, jak velká je ta časová či tíseň, zda je či není. Prosím, řekněte nám jasnou informaci, abychom věděli, na jakém základě rozhodujeme. Paní Kresle, já jsem ten papír viděla, ale nevyčetla jsem z něj, že to je podklad pro rozhodnutí. Bylo by hezké, kdybychom dostali ještě něco dalšího. Já jsem neviděla žádnou PowerPointovou prezentaci. Ne, skutečně ne, já jsem ochotna se na to podívat. Já bych skutečně velmi ráda něco nejdříve si prostudovala. Pan Kletý, který je generálním ředitelem finančních služeb, nám do toho vnese jasno. Děkuji, pane předsedo. Malé upřesnění k této otázce důvěrnosti. Myslím, že jsme vlastně jenom aplikovali finanční nařízení, které také je schvalováno v tomto domě a které prostě stanovuje, je to myslím od článek 203 odstavec 5 eh, sdělení, která se týkají nemovitostí, podléhají důvěrnému režimu. Celý ten spis byl předložen eh, předsedovi rozpočtového výboru a já si myslím, že byl k dispozici eh, v rámci tedy toho důvěrného režimu, aby se s ním mohli seznámit jednotliví členové bez jakéhokoliv omezení. Bylo to prostě takové ochranné opatření, aby takovýto typ informací nebyl, dejme tomu, eh, neodstal se, dejme tomu, na internetu a tak dále. To by nám stížilo pozici při zadávání veřejných zakázek. A jak řekla paní eh, předkladatelka, tak jsme už o návrhu hovořili, protože tady šlo o závazek 2,5 eh, milionů na, do rozpočtu 2015 byl zapracován Irán. A chci říct, že jsou tady vlastně dvě úrovně. Nejprve je ta informace sdělena podle článku 203 eh, odrážka 3 eh, teď máme vlastně eh, na stole ty nabídky a můžeme vám říct, že to je 100 milionů 200 tisíc Eh, tak, jak to eh, vlastně odpovídá tomu, co přijal rozpočtový výbor a eh, je to možná trošičku komplikované, možná, že by se dala legislativa v tomto směru ještě, lépe řečeno, došlo k určitým změnám, takže jsme některé věci možná stály za upřesnění. Děkuji vám, pane generální řediteli. Každopádně my se k této otázce můžeme ještě vrátit 11., protože 11. náš výbor také bude zasedat a já tedy navrhuji, abychom hlasovali až toho 11. Paní Grasle, já jsem si říkala, že pokud jsou eh, dokumenty k dispozici, eh, tak máme vlastně eh, tu možnost a já jsem nebyla vyzvána se dostat tam, kde jsou tyto eh, důvěrné dokumenty k dispozici. Já odmítám hlasovat o něčem, co neznám. Bylo by dobré, kdybychom se k těm dokumentům mohli dostat. No tak celý večer s tímhle asi nestrávíme, pokud dovolíte. Navrhuji, abychom hlasovali příští týden. Paní Olmejer to uzavře. Pouze pravači informace, Hlavní informace o tomto projektu jsou k dispozici v podobě PowerPointové prezentace každému členu tohoto výboru. Může se na ně podívat každý člen tohoto výboru i dnes. Jde pouze o ty údaje, které firmy a takovéto věci. To nezveřejňujeme a to zcela vědomně. Zcela jasným, ze zcela jasného důvodu, na tom jsme se jako výbor dohodli, tedy všechny ostatní informace, na ty se může podívat každý, každý si může podívat na tu celou budovu, jak má vypadat, jak je to naplánováno, jak se to bude stavět, toto vše je obsaženo v té PowerPointové prezentaci, tam není nic tajného. Pouze tedy jde o to, že jste to nedostali v papírové podobě na stůl, ale je možno se na to podívat na internetu, také protože tam ty obrázky jsou mnohem kvalitnější. Eh Dobře, takže do 11. si to budete moc prostudovat a 11. se k tomu vyjádříme. Táži se, zda jsou tady nějaké otázky či body do různého. Zdá se, že tomu tak není, takže vám děkuji za účast a končím dnešní zasedání.